závěr, pane prezidente Mejstete, jménem svých kolegů bych vám rád řekl, že můžete počítat s podporou Evropského parlamentu. Děkuji. Děkuji. Kolegové, rozprava o výroční zprávě EIB z rok 2009 je uzavřena. Hlasovat se bude dnes ve 4 hodiny. A nyní můžeme přistoupit k dalšímu bodu na pořadu jednání a tím je zpráva Januše Vojčekovského o očkování proti katarální horečce ovcí. A já dávám rovnou slovo našemu zpravodaji. Prosím, pane Vojčekovský. Děkuji, pane předsedající Vysoká e, izbo, mám obowiązek i... Děkuji vám, pane předsedo, dámy a pánové. Je pro mě potěšením a také povinností seznámit s vás se svou zprávou, která má doplnit směrnici e, o očkování proti katerální horečce ovcí. Protože tato nemoc je velkou hrozbou v EU. Rád nyní před vámi hovořím, protože před několika lety jsem byl autorem nové strategie dobré pohody zvířat a tam se hovořilo o to, že prevence je nejlepší nástroj. A přesně o tomto nyní také hovoříme. Nyní hovoříme o očkování proti katarální oveč, horečce. A co nyní chceme udělat, je to, že chceme podpořit všechny preventivní akce, tak aby naše zvířata byla v lepším stavu a celkově nás to posléze bude stát méně. Co se nyní mění? Mí bývalá minulá směrnice vycházela z minulých podmínek a také z očkovacích látek, které byly k dispozici na trhu. Takovéto očkovací látky se nadále používají a to eh, také dochází k nežádoucímu oběhu očkovacího viru u neočkovaných zvířat. Toto potom vede k praktickým postupům. To znamená, že zvířata musí být očkována v určitých oblastech a tak dále a tak dále ale v mezidobí již věra, věda pokročila a máme novou generaci očkovacích látek. To jsou neaktivované očkovací látky a tyto látky můžeme aktivovat a používat v rámci určitého vzorku. Takže tyto očkovací látky budou účinnější. My jsme pracovali poměrně rychle v této oblasti a zvládli jsme to za poměrně krátkou dobu. Také jsme obdrželi návrh od komise a nyní předkládáme zprávu parlamentu. My chceme dosáhnout toho, abychom mohli zorganizovat povinné očkování v letošním, během letošního léta. Takže já ve svém pozňovacím návrhu také e, navrhuji určité časové limity, jak by měla být změněna rárodní legislativa, tak aby toto splnilo směrnici, tak abychom nemuseli čekat na další rok. Chtěl bych obrátit vaši pozornost na určité kontroverzní záležitosti. Například Evropská komise navrhla korelační tabulky. A my z naší zprávě souhlasíme s tímto postupem. Takovéto korelační tabulky by měly být předloženy a také by měly obsahovat způsob, jak byla transponována směrnice do národní legislativy. Vlády v některých některých členských státech toto považují za příločnou byrokracii. Ale já chci zdůraznit, že když budeme takovéto tabulky používat, pak budeme mít větší přehled o situaci v druhých členských státech a takovéto tabulky lze také používat pro informování občanů. Takovéto tabulky by se měly stát stálou praxí v naší legislativní činnosti. Děkuji vám, dámy a pánové. Já mám pocit, že děláme dobrou věc ve prospěch našich zemědělců a také zvířat. Děkuji vám, pane Vojčechovský, a nyní pan Ševčovič má slovo. Děkuji, pane předsedo. Komise je vděčná parlamentu za jeho podporu svého návrhu, aby se ještě usnadnilo očkování proti katerální horečce ovcí. Chci především poděkovat zpravodaji panu Vočechovskému za to, že se velmi zapojil do této otázky. Katerální horečka způsobila velké znepokojení mezi chovateli. Od 90. let kdy byla původně považována za exotickou chorobu, která se objevila pouze sporadicky v jižní Evropě. Nicméně v následujících letech eh, se dokonce i v severní a střední Evropě odehrálo několik vln tohoto onemocnění a to velmi ohrozilo chov a obchodování s těmito zvířaty. V uplynulých letech se velmi zlepšila tato situace v celé Evropské unii díky masivním očkovacím kampaním, které byly z velké míry spolufinancovány Evropskou unii. Jednalo se o 150 milionů eur v roce 2820 eh, v roce 2009 a 100 tisíc v následujících letech. Eh, očkování se povoluje pouze v oblastech, eh, kde je určité omezení vyplývající z katarální horečky. Navrhované změny počítají s tím, že by se všude v celé Evropské unii používala neaktivovaná vakcína při preventivním očkování proti katarální horečce. Tím by se lépe dostala pod kontrolu tato choroba a snížila by se zátěž na zemědělský sektor. Parlament reaguje velmi včas a chce tím zlepšit situaci zvířat v celé Evropské unii. Velmi dobře používá, nebo tedy poukazuje na to, že je třeba okamžitě všechno projednat, aby se mohlo začít očkovat ještě před sezónou. Ačkoliv se situace v oblasti katarální horečky zlepšila, musíme říci, že tato choroba zatím ještě nebyla vymícena. Může nastat i další epidemie katarální horečky v budoucnosti a proto je důležité, aby členské státy měly příležitost chránit zvířata proti tomuto viru, když jsou zvířata ohrožena a členské státy by měly optimalizovat své očkovací programy, aby se zamezilo vypuknutí dalších epidemií v Evropské unii. Řada členských států států už řekla, že chce použít tyto tato opatření co nejdříve. A zpravodaj hovořil o velmi obtížné situaci, která se týká korelační tabulky. To je velmi důležité, aby se mohla sledovat a kontrolovat správná transpozice evropské legislativy do národního práva. To je velmi obtížné téma, hodně jsme o tom debatovali v této sněmovně, jak kontrolovat, jak monitorovat správnou transpozici evropského práva do národní legislativy. A vidíme, že korelační tabulky jsou nejlepším nástrojem, jak to udělat, jak to monitorovat a jak zajistit správnou transpozici evropského práva. Zároveň také jsme si plně vědomi toho, že především u tak naléhavých záležitostí, jako je ta, o které tady nyní diskutujeme, musíme velmi tvrdě pracovat, abychom našli řešení na půdě Evropského parlamentu i na půdě Rady, abychom zabránili zbytečným eh, blokážím a doufám, že Rada prokáže dostatečnou flexibilitu, abychom skutečně dostali tuto legislativu eh, včas, aby byla přijata ještě předtím, než by mohla vypuknout další epidemie katarální horečky. Děkuji. Děkuji a nyní si vyslechneme názory našich politických frakcí. Jako první paní Jegle za Evropskou stranu lidovou, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, pane, pane komisaři, vážení kolegové a vážené kolegyně. Eh, jak již bylo řečeno, eh, inovace v očkování proti katarální eh, horečce obcí by měla vynikající přínos, protože tato choroba může vést k umrtí mnoha zvířat. Očkování těmito novými inaktivovanými očkovacími látkami může být nákaza vyloučena a proto by toto očkování slibovalo úspěch i u těch zvířat, kde se ještě takováto epidemie nevyskytla. Tím mohou členské státy využívat efektivněji, účinněji očkování a je možné snížit ztráty v zemědělském sektoru. Nové očkovací látky umožňují konečně skutečně plošné potírání a budu dou, jenom doufat, že zemědělci využijí této možnosti, protože ona skýtá větší bezpečnost a jistě bez pochyby je to zlepšení pohody zvířat čím více budeme moci utlumit katarální horečku ovcí pomocí očkování, tím větší budeme mít šance také pro export těchto chovných zvířat. Aby mohlo legislativní předpis fungovat a očkování mohlo rychle probíhat, je třeba, abychom dospěli k rychlému rozhodnutí. Výbor pro zemědělství na svém zasedání v pondělí eh, jednohlasně rozhodl, to znamená, že frakce EPP podpoří eh, tuto tendenci. Já podporuji pana zpravodaje v jeho požadavci, aby korelační tabulky eh, byly součástí tohoto předpisu, protože se nemůže stát, abychom měli tady evropskou legislativu, aniž by členské státy byly informováni o způsobu transpozice. Potřebujeme tuto transparentnost a říkám to radě naprosto zřetelně. Potřebujeme pro, to, pro posílení věrohodnosti EU. Děkuji panu zpravodaji za jeho dobrou práci, za dobrou spolupráci. Děkuji děkuji srdečně, jeho zprávu podpoříme. Děkuji vám, paní Jegle. Vidím tam u pana Egňu modrou kartu. Jste ochotná akceptovat tuto otázku? Prosím. Mám spíše prohlášení, a hlasování nebylo jednomyslné, protože já jsem nehlasoval pro. Pane Egňu, modrá karta se využívá na položení otázky, takže příště položte otázku. A nyní pan Gutierrez, který bude hovořit za SAD. Děkuji vám, pane předsedo. Katarální horečka ovcí eh, byla konstantní hrozbou pro naše zvířata, ale také eh, pro obyvatele. Eh, bojovali jsme proti používání nežádoucího oběhu očkovacího viru, který způsoboval nakazení neočkovaných zvířat a z tohoto důvodu se omezilo používání tohoto očkování pouze na zónu, kde se nacházely již nakažené ovce. Na jedné straně choroba a na druhé straně tady byly restrikce, ale všechny tyto problémy by mohly být vyřešeny tím, že bychom používali tyto inaktivované očkovací látky a to by umožnilo očkování i mimo oblasti podléhající omezením pro přemysťování zvířat, což by bylo důležité preventivní opatření v potírání této choroby. Proto je tak nezbytné, abychom pozměnili směrnici, abychom modifikovali její používání. Dámy a pánové, eh, závazky, které vyplývají ze smluv, se nemou stát eh, výmluvou pro to, abychom tady spožďovali náš legislativní proces. Děkuji mnohokrát, pane předsedu. Děkuji. Paulsen, will... Nyní paní Paulsen za liberály a demokraty. Dvě minuty. Tak, herr Děkuji, pane předsedo, a děkuji také panu Vojčechovskému za jeho tak efektivní zprávu a za jeho opravdu výbornou práci. Drazí kolegové, jak už říkali někteří z vás, o co zde jde? Chceme novou účinnou očkovací látku a chceme, aby se začala používat co nejdříve. Ale Dovolte, abych využila své řečnické doby k tomu, abych vám řekla, že v zemědělství zde možná máme první hmatatelný důkaz toho, co se může stát, co se nám může stát v důsledku velké změny klimatu. Protože v mé zemi, ve Švédsku, takové onemocnění, jako je katerální horečka ovcí, byla zcela nepředstavitelná před nějakými deseti lety. Byla to věc, která se týkala pouze jihu Evropy a dnes je to hrozba i pro nás. Měli jsme i my ve Švédsku epidemii katarální horečky a je naprosto zásadní, abychom se teď zmobilizovali, pokud je o očkovací kampaň. A je taky zásadní, abychom pochopili, o čem hovoříme, když se zmiňujeme o klimatických změnách a o změnách, které nás očekávají v budoucnosti. Musíme pochopit, co to znamená. Změní se deště, mění se také období sucha. Začíná se měnit eh, panorama epizody všude v Evropě. A to ovlivní jak lidi, tak i zvířata. Musíme to zahrnout do svých debat, které se týkají také Evropy po roce 2020. A musíme vzít v úvahu také toto téma ve všech svých legislativních postupech, protože pouze tak budeme moci přijmout pří, rozumná rozhodnutí a budeme moci flexibilně reagovat, využívat nové zkušenosti a nové myšlenky. Děkuji. A nyní dám slovo panu Nikolsnovi, který bude hovořit za konzervativce a reformisty. Děkuji, pane předsedo chci poděkovat panu Vojčechovskému za rychlost, jak rychle předložil tuto zprávu. Pracoval na tom velice tvrdě. Chci se vrátit k oblasti korelačních tabulek, protože komise řekl, že doufá, že budou dobré ale já se domnívám, že naděje není dostatečná. Je to velice závažná nemoc, kterou musíme mít pod kontrolou do léta, protože je přenášejí malé mušky. A takže to musíme zvládnout letos v létě. Pan Vojtěchovský udělal svou práci a nemůžeme ho obvinovat žádného zdržení ale byrokracie v Bruselu by to chtěla protáhnout. Ale já si myslím, že opravdu musíme letos v létě očkování provést. Chci také připomenout, že prevence je lepší než léčení. A v tomto případě se musíme pohnout z místa a já jenom doufám, že byrokracie to všechno nezastaví. A nyní paní, pan Egňu. Je to nemoc, eh, kde by zemědělci měli přijímat eh, svá vlastní rozhodnutí na základě svých eh, okolností. Já jako britský zemědělec se budu spoléhat na doporučení veterinářů, ne na byrokratická rozhodnutí Evropské unie. Zemědělci jsou frustrováni, že se do toho EU zapojuje. Vy jste tuto nemoc rozšířili, tak to ještě nezhoršujte. Lisabonská smlouva prý neměla znamenat velkou změnu. Proč tolik opatření velkých i malých eh, musí být znovu předěláno, aby se zreformovala smlouva podle fungování EU? vůbec nechápeme, jak bude vyřešena otázka korelační tabulky. Toto téma jasně ukazuje, jaký zmatek může způsobit spolurozhodování. Britská vláda udělá všechno pro to, aby se podřídila vašim myšlenkám, ale ostatní členské státy se na to budou dívat velmi jinak. Děkuji, paní Doc. Uh, děkuji, děkuji pane předsedo. Já také děkuji zpravodaji za tuto zprávu. Obecně jsem pro princip, který je, na kterém je zpráva založena. To očkování by mělo být používáno pouze tehdy, jestliže život zvířat bude ohrožen. V, v severním Irsku jsme se velice snažili, aby nás tato nemoc nezasáhla. A také rada a komise by měla uznat oblasti, kde se tato nemoc nevyskytuje ale tato nemoc se šíří a právě proto by v Severní Irsko mělo očkovací látku také využívat. Je důležité také celou situaci monitorovat, zakázat eh, prodej a pohyb zvířat, aby se nemoc nešířila. Je důležité, aby všechny členské státy konstruktivně spolupracovaly, aby zastavili šíření této choroby a zabránili eh, vypuknutí epidemií. Já se domnívám, že toto by byl správný postup a tak to bychom měli postupovat. A nyní pan Nikolesku. Děkuji vám, pane předsedo Epidemie jako katarální horečka okcí eh, velice mají velký dopad nejenom na chovatele, ale také na evropské spotřebitele, protože tady máme zvýšenou umrtnost a také restrikce pro obchod. Když se podíváme na velký ekonomický dopad, je třeba eh, rozvinout kampaně očkovací ale proto, abychom měli očkovací kampaně preventivní, je vždycky třeba, aby existovaly určité restrikce spojené s určitými oblastmi. My se domníváme, že návrh komise je přínosná jak pro chovatele, tak pro eventuálně dotčené oblasti. Rád bych také řekl, že Evropský fond Eh, přispěl významnou měrou ke zlepšení situace při potírání katarální horečky ovcí, protože tady došlo k poskytnutí prostředků 300 tisíc 370 eh, tisíc euro, jak už poznamenal pan komisař. A tyto očkovací kampaně přinesly svůj úspěch a nový legislativní rámec přinese své plody. Děkuji, pan De Castro. Pane předsedo, vážení kolegové, ze všeho nejdříve bych rád poděkoval panu Vojčechovskému a všem stínovým zpravodajům za práci, kterou odvedli na této zprávě, která usiluje o spružnění norem pro očkování proti katrální horečce. Zemědělský výbor se snažil, aby co nejrychleji schválil tento text a aby se mohlo začít očkovat ještě před létem. Evropská komise předložila návrh, který nebral v úvahu schválení Lisabonské smlouvy, to znamená ponechávala rozhodnutí, rozhodnutí pouze na radě a zcela vylučovala parlament. Po intenzivním jednání, za které bych rád poděkoval právní službě parlamentu a sekretariátu zemědělského výboru, se nám podařilo dospět k dohodě, aby se změnil právní základ podle článku 43 odstavce 2 smlouvy. To znamená, jedná se o běžný legislativní postup. Teď očekáváme, aby rada stejně efektivně přijala náš návrh a zahrnula do toho také korelační tabulky, aby mohla velmi rychle přinést odpověď pro evropské chovatele dobytka. Děkuji. Pan Aylward. Eh, Děkuji, pane předsedo. Pro protože také se provádělo očkování a zabránilo se pohybu zvířat, tak byl snížen výskyt katarální eh, horečky ovcí, eh, neboť tato nemoc má velké dopady na zemědělství. A eh, já děkuji zpravodaji za jeho práci. Členské státy by měly být možnost být proaktivní a mm, měli by také se do této eh, aktivity zapojit, tak aby zemědělství toto nemuselo řešit samo. Očkování je efektivní opatření eh, při boji proti katarální horečce ovcí. Očkování vede eh, Pane Elvode, mohl byste poněkud zpomalit, čtete velice rychle a tlumočníci nesně. Ale já mám omezený čas, pane předsedo. Mrs. Girling. Paní Gerling, děkuji. Tato legislativa dá zemědělcům flexibilitu, volbu a naději. Velmi dlouho naše strategie očkování bylo zdržováno tím, že jsme neměli dostatečně dobré produkty, aby se mohla očkovat zvířata i mimo vymezené oblasti protože takovéto omezené oblasti mohou být katastrofou pro živobytí zemědělců, ale stejně tak může být katastrofou nechránit vaše zvířata zejména pokud jsou decimována katarální horečkou. Doufám, že parlament to dnes odsouhlasí a tato změna umožní eh, Velké Británii, aby vymítila katarální horečku. Umožní to volný pohyb zvířat a úsporu peněz ve venkovských oblastech. Je životně důležité, aby tato pravidla začala platit co nejdříve. Zemědělci v západních zemích musí začít eh, očkovat do konce května, aby se zajistilo, že zvířata budou plně chráněna. My všichni chápeme pozadí meziinstitucionální bitvy, která se týká korolečních tabulek, ale já vám mohu říci, že zemědělci tuto bitvu nechápou a chtějí, že aby to jejich volení zástupci za ně vyřešili. Je to naléhavá otázka, musí zvítězit zdravý rozum. Schválme zrychlený postup pro takováto témata a začněme očkovat náš dobytek. Děkuji, paní Kestinger. Děkuji vám, pane předsedo. Katarální horečka ovcí je epidemie, eh, která způsobila již velké škody v celém sektoru eh, zemědělském od roku 2000. Se konaly eh, různé vlny epidemie a došlo k vážným hospodářským škodám. Jako vždy, když existují hospodářské ztráty, finanční škoda se dotkne vždycky tého nejspodnějšího konce dodavatelského řetězce Eh, došlo prostě k velikým ztrátám v oblasti zemědělství a export byl naprosto ochromen. Také v Rakousku eh, chov, hovězí, chov skotu má velkou tradici a celá řada podniků byla existenčně ohrožena. Nyní musíme využít času, abychom skutečně s velkou prozíravostí Eh, učinili opatření. Tato choroba může propuknout kdykoliv. Je třeba rychle se učit ze zkušeností a být schopni rychle poskytnout pomoc. Co platilo před deseti lety, již neplatí. Stará směrnice k potírání katarální horečky ovcí z roku 2000 musí být zlepšena, aktualizována. Eh, současné očkovací předpisy musí být přizpůsobeny technologickému vývoji aby se dalo účinněji bojovat proti této chorobě a aby se usnadnila situace zemědělců. Tenkrát se používaly takzvané živé oslabené očkovací látky. Před deseti lety to byla jediná disponibilní očkovací látka. Dnes jsou očkovací látku vyzrálejší a musíme držet krok. Hm, eh, vítám rychlé konání komise a parlamentu a apeluji na rychlou transpozici nového předpisu. Jako zemědělkyně vím, jak je důležité rychle konat. Naším usnesením umožníme, aby ještě před podzimem eh, došlo k potřebné regulaci ve členských států, která umožní usnadní život zemědělcům. Děkuji mnohokrát panu zpravodajovi. Santos. Děkuji, pan Kapula Santos. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, drazí kolegové, návrhy obsažené v této zprávě jsou věci, se kterými nikdo nemůže nesouhlasit, pokud jde o podstatu, takže blahopřeji komisaři k této iniciativě. Využívá pokroku vědy a umožňuje nám to použít očkovací látky v oblastech, eh, které jsou mimo omezení pohybu těchto zvířat, protože tím se umožní zabránit šíření viru. Chci také poblahopřát panu Vojčechovskému a předsedovi zemědělského výboru, panu De Castrovi, kteří přijali právní základ pro tento návrh, který je poněkud pozměněný ve srovnání s tím původním návrhem. Takže teď se Rada a parlament dění o, dějí, dělí o pravomoci a odráží se tam změny zavedené Lisabonskou smlouvou. Zemědělská obec už o této záležitosti debatovala, velmi rychle to proběhlo také zemědělským výborem, abychom to mohli schválit zde na plenárním zasedání a doufáme, že velmi brzy se dohodneme také s radou, aby tato nová pravidla začala platit co nejdříve. Apeluji tedy na radu, aby vzešla nebo vyšla vstříc stanovisku EPP a celého Evropského parlamentu. Pane předsedo, dámy a pánové, přizpůsobování očkovacích předpisů pro katarální horečce, proti katarální horečce eh, um, ovcí stojí v rámci strategie EU pro roky 2007 až 2013 pod motem prevence je lepší než následné léčení. Eh, je nutné vylepšit a zmodernizovat očkovací látky, abychom mohli lépe bojovat proti této chorobě, abychom omezili její dopad na ekonomiku. Větší flexibilita a prevence je u řady epidemií postihujících zvířata žádoucí striktní politika neočkování, tak jak jsme ji provozovali v EU, již není eh, žádoucí. Proto se domnívám, že tady jsme vykročili správným směrem. Chtěl bych eh, také a se připojit k tomu, co říkala paní Pauze. Musíme počítat i s dalšími epidemiemi zvířat a budeme potřebovat jasnější strategie a samozřejmě tady to můžeme teď prokázat. V tomto rámci bych rád ještě jednou poznamenal, že i komise už by měla rychle tento návrh prosadit u katarální horečky ovcí je jasné, že jsme podporovali výzkum a teď máme inaktivované očkovací látky, to znamená, že dříve ta živá oslabená očkovací látka byla nebezpečná a my už jsme v jiné situaci. Děkuji panu zpravodajovi, že rychle pracoval, musíme počítat s tím a zkušenost nás to učí, že v létě a na podzim budeme muset počítat s prvním výskytem choroby a proto země musí být připraveny náležitou očkovací strategií chtěl bych vám říci, pakliže máte nějakého veterináře, tak určitě by vám doporučil očkovat, protože to je tendence veterinářů, tak jak to neustále znovu zažívám. Samozřejmě eh, to nevyřeší všechno. Komise musí eh, vypracovat své prováděcí ustanovení a musí je přizpůsobit novému procesu a to musí jít stejně rychle, jako jsme pracovali rychle tady v parlamentu. Proto žádám komise, postupujte prosím rychle, abychom tento rok mohli také aplikovat dosažený pokrok. Děkuji mnohokrát. Pan eh, Vlasáku, vy chcete položit otázku k panu, eh, panu Schnellhardovi, nebo chcete hovořit v rámci Catch the Eye? Děkuji. Jste zapsán na seznamu. Tak pan Tarabela. Pane předsedo, pane komisaři, drazí kolegové, děkuji Janušovi Vojčechovskému za jeho zprávu, který připomíná důležitost eh, legislativy, která by k tomu byla využita. Pokud se jedná o oslabenou živou aktiv, eh, vakcínu nebo eh, neživou akci, vakcínu, tak není možné identifikovat přítomnost těchto látek v krvi zvířat. Pokud se jedná o neaktivní vakcínu, která nebude, nebo dokud ona nebude zavedena, tak nebude možno odlišit mezi zvířetem, které je naočkováno a zvířetem, které je nakaženo. A to je velmi důležité, aby se země mohla prohlásit eh, za zemi, kde tato choroba není. A je to důležité, protože kdyby tyto země nepoužívaly neaktivní vakcínu, tak by zde mohly být vstyčeny obchodní bariéry. Takže je nutno zajistit větší bezpečnost v rámci Evropské unie, aby se mohl lépe sladit obchodní a zdravotnický přístup. Proto je důležité začít použít neaktivní vakcíny. Děkuji a nyní začíná HDI, A jako první je tady paní McGuinness. Děkuji, pane předsedo je třeba zaznamenat eh, prohlášení komise, že počet případů katarální horečky ovcí se snížil ale my stále nevíme, jak se tato situace bude eh, vyvíjet v budoucnosti. Takže si myslím, že inaktivované očkovací látky jsou velice vítané. Bylo by také dobré, kdyby tady byla mezi námi rada a rada by pak mohla říci, zdali je ochotná také eh, pracovat eh, s korelačními tabulkami, což bychom my vítali. Prevence veškerých

Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že je to krok vpřed, který zde děláme. Chápeme, že se nejedná o problém, který se vztahuje pouze na jih Evropy a sever Afriky. Ale já se dívám na tento návrh pozitivně. Mám zde však otázku pro kolegu Tarabelu. Pokud komise se domnívá, že bychom měli okamžitě začít řešit problém také uplatňování veterinárních služeb, abychom tedy měli právní úpravu, která nám umožní vymítit tento problém v celé Evropské unii. Neměli bychom do toho zapojit také veterinární služby. Děkuji, pan Jár. Děkuji, pane předsedo očkování proti katarální horečce je velice e, potřebné, protože e, očkování inaktivovanými očkovacími látkami vyloučí tuto chorobu. My musíme také zdůraznit, že zemědělství, včetně exportu hospodářských zvířat, je důležitým hospodářským faktorem ve všech členských státech, proto zemědělci potřebují mít k dispozici nové očkovací látky. Domnívám se, že to, co nyní potřebujeme, jsou dvě věci. Za prvé potřebujeme rychlé řešení pro praxi v EU a za druhé naléhavé je také potřebujeme povinnost hlášení eh, o tom, jaké, jaká opatření členské státy udělaly. To by se mělo hlásit komisi. Děkuji vám a na závěr pan komisař. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve chci poděkovat parlamentu za podporu pro tento návrh. Také jsem rád, že uznáváte tento velice zrychlený postup. Někteří z vás hovořili o problému korelačních tabulek. Já chci, abychom si připomněli, že také konference předsedů tomu přikládá význam, v souvislosti s transpozicí evropské legislativy do národní legislativy. Ptám se, zdali je opravdu tak složité, aby členský stát informoval o komisi o transpozici předpisů. Je to skutečně tak složité, když přemýšlí o transpozici e, eh, předpisů, tak přece již musí vědět, jak to budou provádět rozpočet. My všichni uznáváme skutečnost, že již jsme o tomto jevu několikrát diskutovali a také diskutovali jsme o nevyvážené transpozici evropského práva do národního práva a to může být dokonce škodlivé, když se legislativa nebude řádně převádět. Já chci také zdůraznit, že komise je proti nepotřebným blokádám. A proto chci také říci, že flexibilita je nutná. Pokud budeme flexibilní, pak tento problém vyřešíme a komise zde bude velice nápomocná, tak abychom tuto legislativu mohli schválit, než před vypuknutím této epidemie. Pokud se týče ochoty komise implementovat toto opatření, tak tady chci pana Ugiasa Šelhada ujistit o tom, že komise vykonala svou práci. Naše transpoziční příprava již je téměř eh, připravena, my pouze potřebujeme schválení ze strany legislativy. Jinak můžeme postupovat velice rychle. Děkuji zpravodaji, děkuji vám za velkou podporu ze strany vašeho parlamentu parlamentu. Děkuji. A na závěr pan Vojtěchovský. Děkuji, pane předsedající, děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl jsem poděkovat všem poslancům, kteří se účastnili této diskuse a podpořili mě i mou zprávu. Chtěl jsem poděkovat také stínovým zpravodajům a všem členům zemědělského výboru za to, že tak rychle pracovali na touto složkou. Eh, je to málo příležitostí, kdy máme skutečně tak jednoznačný pozitivní dokument, eh, který zlepší aktuální situaci stavu zvířat. Co se týče korelačních tabulek, objevily se určité hlasy eh, na toto téma. Mně se zdá, že je obtížné nerozumět tomu, co říkají lokální úřady. Vždy to nebude tak velká práce. Tu velkou práci budou mít občané. Občané, kteří chtějí vědět, zda právo jejich země je v souladu s evropským právem. A toto bude těžké, pakliže nebudou existovat ty korelační tabulky, tak jak o ně usilujeme. Eh, dámy a pánové, myslím, že toto bude skutečně k dispozici pro všechny občany, pro všechny, kteří to budou, se o to budou zajímat. Nejenom pro komisi, protože to je jasné, ale je třeba, aby tady byla velká transparentnost. Zaznělo tady eh, také eh, provolání apel na radu. Eh, doufám, že se bude moci učinit všechno proto, aby tyto nové očkovací látky se mohly co nejrychleji aplikovat v tomto období, aby nedošlo k žádným prodlevám. V současné době potřebujeme, aby se to udělalo urychleným postupem. Děkuji vám mnohokrát za vaši podporu. Děkuji všem. A nyní jsme tedy ukončili tuto zprávu a další bod se týká eh, exportu rajčat z